Uh, uh, Chtěl bych kolegy informovat, že po hlasování bude možnost se tady vyfotografovat, tady před podiem, takže jste vítáni. Proběhne také v 6 hodin rozlučkový koktejl. Já doufám, že jste dostali pozvání. Budeme si děkovat vzájemně, ale také sekretariátu za vynikající práci. Takže v 6 hodin eh, v poslaneckém salonu G v přízemí. Bude to, jak říkám, koktejl na závěr funkčního období. Ano, já už budu končit ještě chviličku. Když si vezmeme, kolik hlasování nás dnes čeká, a také na příští plenárce. Tak to všechno jsou výsledky dlouhých trialogů. A náš výbor pracoval neuvěřitelně úspěšně a efektivně. Myslím si, že nikdo by nebyl věřil, že se nám povede dokončit tolik eh, zpráv. Děkuji tedy všem a děkuji sekretariátu a zaměstnancům, že toto umožnili. Filip, prosím. Ano, pane předsedo, já vám děkuji za pozvání na focení, ale uh, vzhledem k tomu, že to nemáme koordinátora, tak uh, nemáme povolení k tomu, abychom se zviditelňovali, protože, to protože je nás tu tedy 14 a ne, nemáme to povolené. Dobře, respektuji interní praktiky frakcí. Myslel jsem, že všichni poslanci jsou stejně důležití, ale dobře. Můžeme si pohrát s Photoshopem případně. Stalin používal metody. Tak, nejprve revize EZA. Máme to tu pod velice dlouhým názvem. Musíme provést další zkušební hlasování, protože teď už jsme tady jenom za ekon. Zahajuji hlasování. Ještě čtyři kolegové nehlasovali. Mohli by prosím všichni kolegové hlasovat, je to test. Dobře, končím hlasování. Tak, první hlasování revize ESA. To byl téměř zázrak, že se tohle podařilo stihnout. A to všechno, nejenom ta část o AML. Gratuluji od Maru Karasovi a Pervanš Beres za vynikající práci a všem stínovým zpravodajům. Zahajuji hlasování jmenovitě. Končím hlasování. 28 pro, 1 proti, 4 zdržení. Přijato. Další součást stejného balíčku zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 28 pro, 5 proti. Další, zahajuji hlasování. Tohle je ESRB. Končím hlasování. Stejná většina. Gratuluji. Teď jdeme na další bod. Investiční podniky. Gratuluji Markusu Ferberovi. Začneme obezřetnostními požadavky. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď dohled, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Gratuluji Markusu Ferberovi a celému týmu. Teď kryté dluhopisy. Nejprve směrnice. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 pro, 4 proti, 2 zdržení. Přijato. Teď na řízení. Kryté dluhopisy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 pro, 4 proti, 2 zdržení. Přijato. Gratuluji Berndu Lukemu a vyjednavacímu týmu. Paul Tang. Zveřejňování udržitelného investování, další důležité téma, zahajuji hlasování jmenovitě. Končím hlasování. 33 pro, 0 proti, 2 zdržení. Výborně, gratuluji. jsme jednomyslně pro. Při nejmenším pro tuto část, udržitelné financování. Potom Danuta Hybner, CCP, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 pro, 3 proti, 3 zdržení. Gratuluji Danutě. Další důležitý text vzhledem ke kontextu. Sven Giegold, Fiscalis. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30 pro, 0 proti, 4 zdržení. Přijato. A teď tu máme určité naléhavé záležitosti s eh, tou eh, včasnou nenámitkou, takže musíme hlasovat o dvou non-objections, nenámitkách. A pak tu máme ještě blokové hlasování. Takže nejprve budeme hlasovat o první z těch dvou nenámitek, týkající se OTC derivátu, které je nejsou pokryty CCP. Je to nutné vzhledem ke změně data případného odchodu Spojeného království z Evropské unie. Takže je to hlasování v bloku. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhý blok, citace, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A další blok o úvodních ustanoveních, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď budeme hlasovat o celém textu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 32 pro, 0 proti, 2 zdržení. Teď další nenámitka týkající se data, kdy nastane clearingová povinnost u určitých typů kontraktů. Nejprve u blokové hlasování o článcích, kde pro, proti, zdrželi se přijato, citace v bloku pro, proti, zdrželi se přijato a teďka blok e, úvodní ustanovení pro, proti, zdrželi se přijato a o celém textu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 32 pro, 0 proti, 2 zdržení. Takže teď ještě dvě minuty přestávka před tím posledním hlasováním, protože musíme ještě něco vyřešit a zkontrolovat hlasovací seznam a zadat poslední změny.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

Dear colleagues, uh... Kolegové, Za spolupravodajku a za sebe bych vás rád informoval o této poslední věci, což je směrnice o poskytovatelích úvěru, kupcích úvěru a vymáhání mm, zajištění a po intenzivních jednáních jsme vzali a poté, co jsme vzali v potaz i stanoviska ostatních frakcí a a v článcích eh, zapracovali určité návrhy, tedy v článcích, nikoli pouze v úvodních eh, ustanoveních, ale stále pro některé eh, frakce, zejména s ohledem na to, že jsme v předvolebním období, toto není dostatečné a Eh, když se podívám na, ty, na ta čísla a nemáme zde kvalifikovanou většinu na eh, trialog, tak se eh, domnívám, že by bylo kontraproduktivní tam vkládat texty, které by byly pak přehlasované a Tudíž jsme díky velmi kolegiálnímu přístupu eh, navrhli, že tedy nebudeme hlasovat a že odložíme na příští týden to hlasování, pokud to eh, umožní politické podmínky. Jinak všechny eh, frakce ponesou odpovědnost za to, že nebude přijat dobrý předpis a že zůstane mm, nastupujícímu parlamentu s takovými důsledky, které si můžeme jenom eh, eh, představovat a je tedy potřeba mm, apelovat na serióznost všech eh, frakcí, pokud nikdo tedy není schopen dosáhnout kompromisu, nechceme podstoupit riziko špatného znění a proto ho odkládáme, odložíme hlasování a necháme na frakcích, aby ještě jednou prodiskutovali a uvidíme, zda příští týden nastanou dobré podmínky na, na to, abychom to odhlasovali. Ester, máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, já bych pro záznam chtěla říci, že jsme se pokoušeli, třeba, že je to velmi komplikovaná tematika a třeba, že jsme v situaci, kdy dva spoluprovedající převzali co nejvíce návrhů. Za poslední tři dny jsme se snažili najít takové znění, které by bylo přijatelné zejména pro jednu, nebo důležité pro jednu frakci, ale bylo to důležité i pro další a já bych chtěla poděkovat těm eh, frakcím, pro které toto eh, znění mm, jsme našli, že chci jim poděkovat za spolupráci a za ochotu mm, eh, hlasovat pro toto znění, ale chci, aby také do záznamu šlo to, že mm, eh, navzdory snaze najít, udělat ústupky jedné konkrétní frakci, tak jsme stále dostávali stejnou odpověď, že, budeme, že budou hlasovat proti tomuto mandátu. A to mě vede vede k tomu, že, že vlastně mm, eh, mám pochybnosti o tom, zda ty ústupky jsou stále nastaly. Já jsem připravena pracovat na základě textu, který eh, máme a chci poděkovat vám jako spolu eh, zpravodaji a chci poděkovat ALDE, EKR za konstruktivní pří přístup EFD, e kteří na posledním e, jednání, které jsme měli, možná nebyli stoprocentně spokojeni a byli konstruktivní. Chci poděkovat také GUE za e, otevřený přístup a vysvětlení jejich hlasovací techniky a je jasné, kterou jednu frakci jsem vynechali. Je tady jedna frakce v parlamentu, která bude chtít vždy více ústupků v těchto vyjednáváních a potom nakonec hlas hlasuje proti. A to je přitom frakce, která tvrdí, že je eh, ve středu evropské politiky, která předstírá, že je tím politickým středem, středovou stranou a že chce po volbách pracovat se všemi pro eh, evropskými stranami. Já chci, aby toto šlo do zápisu všem ostatním. Eh, děkuji a budeme na tom nadále pracovat. Děkuji, Ester. Ano, Eh, dostanu se eh, k vám. Ano, skutečně proto, aby to se to dostalo do zápisy, když to porovnáme se stávajícím stavem, ten navrhovaný text by skutečně posílil ochranu spotřebitelů a pokud ten text mít nebudeme, pokud to neodhlasujeme, protože to stoprocentně eh, ne, neřeší požadavky té či oné skupiny, budeme mít výsledek nežádoucí, takže je důležité, aby hm, až se vás budou ptát, co kdo udělal, je důležité říci, kdo tedy za to nese eh, odpovědnost za to, že nedošlo ke zlepšení této situace. Berner, prosím. Tak to je doklad toho, že v příští legislativním eh, období musí být přeskoumána pravidla. Jestliže plénum hlasovalo a zbývá pouze e, závěrečné hlasování o celém balíčku, které je otevřené, tak e, můžeme začít vyjednávat, nicméně na základě hlasování výboru e, a tady je nyní maximálně 8 osob a tady máme nyní podnikat takovéto kroky, což může být jedině jediná cesta může být dostat se s, tímto textem k plé, do pléna. Podle mého názoru je to ponaučení, které musíme si odnést z této situace. Thank you very much. Děkuji, pan Luke. Protokol Já bych chtěl na záznam prohlásit, že celá ECR eh, e by byla ochotná dnes podpořit eh, tento text, protože si myslíme, že je to důležitá legislativa, eh, která se tady chystá ale teď eh, hodit veškerou vinu na zelené, to mi připadá nefér, protože musíme říci, že postup eh, u tohoto důležitého textu eh, se velice dlouho protahoval, až stínoví zpravodajové pak museli pracovat po velký, pod velkým časovým tlakem a proběhlo pouze jedno setkání stínových zpravodajů, kde jsme ani nestihli celý legislativní text projít. A teď čtvrt hodiny před hlasováním měnit nějaké formulace, aniž bychom to měli čas promyslet. Já si myslím, že by bylo dobré si nad tím ještě zamyslet a mít na to čas a prověřit to, jestli opravdu eh, můžeme něco takového podpořit. Yes, thank you. That's also the... Ano, skutečně toto je problém, když pracujeme pod časovým tlakem a proto to také odkládáme, abychom příští týden ještě tedy našli možnost e, nalézt e, schodu všech, všech frakcí. Filipe, prosím, já Chápu, že jste tady naraželi na frakci, které já předsedám. Za prvé tedy já si nevím konkrétní detaily, nemohu se vyjádřit k obsahu té tematiky, ale souhlasím s tím, že pokud se dělají ústupky jako v rámci vyjednávání, je třeba, aby mm, každý dodržoval ty dohody o těch ústupcích. Já nevím, jaká byla povaha té konkrétní diskuse, ale já jsem vždy v minulosti, a je to všude patrné, že jsem vždy od začátku říkal, zda jsem spokojen s tou dohodou a pak ano, můžete se spolehnout na mé hlasování a pokud ne, tak je to ne. Nevím, jak to, co bylo řečeno zpravodajům této věci. Já jsem si vyslechl, co eh, našemu tedy zpravodaji, ale on tady není, takže nemohu eh, říci, jaké je jeho stanovisko Rusko, ale samozřejmě, ale domnívám se, že ta celková rovnováha není uspokojivá, ale pokud jste vy učinili ústupky pro v náš prospěch a my jsme na ty ústupky následně nepři, ne, nepřistoupili, pak vaše výhrady chápu. Více v této fázi říci nemohu, ale eh, my obávám se, že ta rovnováha zatím tam není, ale nemohu k tomu říci více, neboť, neboť se ten dokument moment tak dobře neznám, ale Belu na vědomí, co jste říkal. Výborně, pan předseda, pan Tremoza. 30 vteřin pouze, jenom chci říci, minulý týden ve Štrasborku proběhlo velmi užitečné jednání stínových zpravodajů a v mém případě já jsem předložil 31 pozměňovacích eh, návrhů a 25 prošlo a to tež bylo u zelených. A tady oba spolupravodajové udělali velikou, vel, velkou práci. Je škoda, že váš stínový zpravodaj tady není, protože eh, mm, eh, potom se nám dostává různého morálního kázání v před volbami o nové politice a přitom ti noví zpravodaje tady nejsou, když by tady být eh, měli jenom, aby bylo eh, jasné, jaká ta situace je. My nikdy nikoho nepoučujeme eh, o morálce jako zelení. Dobrá, děkuji všem. Chápu, že ta situace je obtížná pro ty, kteří nevě, neznají ten text samotný, Vysvětlu tuto situaci. Nicméně budeme pokračovat v diskusích a příští čtvrtek, který bude úplně poslední příležitost hlasovat o této složce. Mm, eh, eh, poslanci eh, 16 až 22 si mohou sednout do druhé řady na tato místa a dojde k tomu slibovanému, té slibované společné eh, fotografii. Končím zasedání.